Na, na mé listině řečníků mám pana Mesároše. Co myslíte, Mesároš. Pane Mesároši, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych vás požádat, aby byl rozšířen zákaz použití kyanidů v těchto aktivitách po celé Evropské unii. Chtěl bych, eh, abychom se zbavili těchto technologií, abychom se vyhnuli dalším ohromným ekologickým katastrofám, kdy vznikl toxický odpad především ve vodách. To se stalo v Maďarsku, kdy eh, došlo k vymření života eh, v řekách. Také se to stalo na Slovensku, protože tato nehoda byla na v pohraniční oblasti a týká se to také nových dolů, které uplatňují tyto technologie. Čili není to v zájmu pouze těchto dvou států, ale celé Evropské unie, abychom měli trvale udržitelnou ekologickou politiku. Proto jsem hlasoval pro a chtěl bych se přidat těm, kteří podporují tato opatření. Děkuji mnohokrát. Pan Ugias, prosím. Děkuji, pane předsedo. My jsme eh, proto, aby byla, byla zakázána eh, taková technologie, která používá kyanid. Protože, jak to řekli i kolegové přede mnou, tyto technologie působí obrovské škody na životním prostředí a ohrožují i zdraví lidí i zvířat. Naš, naše hlasování vyjadřuje vůli italské delegace ALDE aby se nevyjednávalo o základních právech, jako je právo na zdraví a právo na životní prostředí. A aby eh, se zdraví neohrožovalo jenom proto, že se brání práva několika výrobců. Jelikož se jedná o těžbu zlata a ne o těžbu brambor, tak ty vlastníci by mohli použít svoje vlastní ekonomické zdroje na výzkum a na vytváření nových technologií, které by byly kompatibilní s životním prostředím a se zdravím lidí. Děkuji a další řečník je pan Vadim Tudor, prosím. Dámy a pánové, chtěl bych poděkovat našim 500 kolegům, kteří včera hlasovali proti používání kyanidu v těžebních eh, aktivitách. Když hovoříme o kyanidu, tak to skutečně znamená smrst. A tento zákaz nám velice v Rumunsku pomáhá. V Transylvánii jsou největší přírodní zdroje zlata, a nejen zlata, ale hovoříme o 300 tunách uranu, 800 tunách zlata, eh, další, stříbra a dalších vzácných kovů. Mafie, jak místní, tak mezinárodní, se snaží získat toto bohatství a prosazuje vysoce agresivní propagandu. Používání kyanidu by způsobilo ohromné škody, zničilo by to životní prostředí, zničilo by to čtyři hory, devět eh, eh nejrůznější kilometry eh, románských galerií, a také staré město Albun Maru, což je místo, které spadá pod ochranu UNESCO. Čili měli jsme už Černobyl a nepotřebujeme další katastrofu. is next. Mulțumesc domnule Eh, děkuji. Chtěl bych říct, že jsem včera hla, hlasovala proti tomuto usnesení, protože uh, ne, jsem byl o to požádán eh, ve své zemi. My se domníváme, že toto usnesení je určitou hrozbou a pozměňovací návrh, který jsem předložil s více než 40 z mých eh, kolegů, volá po vytvoření studie dopadu na životní prostředí. A domnívám se, že tento pozměňovací návrh by byl eh, čestným gestem, eh, protože jinak se toto společenství nebude moci v budoucnu dále rozvíjet. Děkuji vám. Nyní budeme tedy pokračovat eh, prvou zprávou Menendez de Vigo. Na seznamu mám eh, jedinou řečnici, je to paní Ovier. Paní Ovír není přítomná. Uděláme vysvětlení hlasování zprávy o Kyrgyzstánu. Dva řečníci se chtějí ujmout slova. Nejdříve pan Higgins. Běží ke svému mikrofonu. Takže, pane Hignici, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, Mohu vás eh, požádat, proč tolik eh, členů může takto nevychovaně nahlas eh, hovořit v zasedacím sálu, když poslanci se snaží vysvětlit svá stanoviska? Vážení kolegové, máme ještě pět deset minut předtím, než dorazí více prezident Joe Biden, takže prosím vás, utište se, aby naši kolegové mohli skutečně s dobrým způsobem pracovat. Děkuji. Já jsem se zdržela hlasování usnesení o Kyrgyzstánu. Před pěti lety občané Kyrgyzstánu mobilizovali tzv. tulipánovou revoluci proti skorumpovanému režimu. Chtěli získat lepší život. Bakajev se dostal k moci, a zradil jejich naděje k lepšímu životu. Vytvořil autoritářský, skorumpovaný režim. Nová vláda bohužel je vytvořena jeho kamarády a není to příslip lepšího života v daném regionu. Podporuji socialisty, kteří chtějí, aby tam byly volby do nového parlamentu, ale by bylo jasné, že se nic nezmění, pokud pracovníci a zemědělci nebudou mít své vlastní kandidáty, nezávislou stranu, aby zvrátila příšerné privatizace, které tam proběhly 20 let, aby bojovali proti vzniklému kapitalismu, aby vytvořili skutečnou demokracii, instituce, které budou kontrolovány lidmi a sociální federaci Střední Asie. Děkuji. Děkuji, pane Higginsi. Další zpráva je zpráva pana Petrleho Prosím, kolegyně má slovo. Vážení kolegové, prosím, utište se. Labai džiugu, kad šitas dokumentas buvo priimtas didžiaja balsų dauguma, tai ir jam beveik nebuvo jokios opozicijos. Ir tai... Tato zpráva byla odsouhlasena eh, velkou většinou a nebyla zde eh, téměř žádná opozice. Je to materiál, který obsahuje všechno důležité a blahopřeji Evropskému parlamentu a všem evropským občanům, a také našemu zpravodaji e, za to, že dnes byla tato zpráva přijata. My můžeme potom pokračovat v naší práci a budeme bojovat e, proti rakovině a proti všem látkám, které e, jí působí. V současné době musíme sebrat naše síly, abychom tyto problémy řešili. Jsem přesvědčena, že náš Eh, přístup musí být eh, naprosto prioritní, jak na národní úrovni, tak na evropské úrovni. Eh, patří to do naší strategie ve zdravotnictví. Budeme koordinovat práci na všech úrovních, abychom se s rakovinou mohli vyrovnat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Má slovo pan Paška. Děkuji za slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Správná opatření boje proti opatření hovoří o prevenci v boji proti této nemoci. Víme, že v případě včasného zjištění tohoto onemocnění je větší naděje na úspěšnou léčbu. Výskyt některých druhů rakovin je možné předpovídat podle genetických předpokladů, způsobu života a podobně. Proto se domnívám, že rozsáhlejší screening může být prvním účinným a rychlým krokem předcházení četných úmrtí. Dalším významným krokem by mohlo být rozšíření úspěšných metod léčby do všech zemí Evropské unie i na pracoviště, které mají méně zkušeností při léčbě rakoviny, abychom mohli lépe zabezpečit účinnou léčbu. V každém případě je třeba nutné ocenit práci pana Petleho s nadějí, že Evropská unie učiní rozsáhlejší opatření boje proti těmto onemocněním. Děkuji za pozornost. Děkuji. Naším dalším řečníkem je senior Monsignore. Monsignore. Děkuji, pane předsedo. Rád bych eh, poděkoval Výboru pro životní prostředí a pro bezpečnosti potravin eh, za jeho práci a zvláště chci poděkovat eh, zpravodaji Peterlovi. Je to, je to dobrá zpráva na velice citlivé téma. Je to téma, které zaujímalo celý parlament. Podle údajů Světové zdravotnické eh, organizace skoro 2 miliony lidí umírají každoročně eh, na eh, chorobu, na tuto chorobu a často je to způsobeno právě tím, že tyto osoby byly vystaveny neblahým účinkům karcinogenních látek. Evropa musí eh, dokázat i v této oblasti, že je spojená, podle mého soudu, článek 66 eh, odpovídá těmto úmyslům zcela dobře. Je to článek, který eh, všem a ve všech zemích zaručuje možnost získání léku. Proto, pane předsedo, jsem hlasoval pro tuto zprávu. Děkuji. Kolegové, já vím, že jste velice netrpěliví, čekáte na amerického viceprezidenta. Bude to ještě dalších pět, deset minut, ale prosím, pokuste se utišit, aby naši kolegové mohli pracovat. Takže další zpráva je zpráva paní Toji, mobilizace informačních a komunikačních technologií. Pan Mesároš se hlásí o slovo. Köszönöm, elnök úr! Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. IT technologie, tedy komunikační a informační technologie se v uplynulých letech prudce rozvíjely. A vývoj v tomto sektoru znamenal značný přínos k rozvoji ostatních eh, odvětví, která stagnovaly. Jsou to také nanotechnologie a měřící technologie. A proto jsme přivítali iniciativu komise využívat ICT technologií, abychom naplnili eh, cíle do roku 2020. Eh, s radostí jsem hlasoval pro tuto iniciativu, protože je velice důležité, abychom splnili do roku 2020 cíle, které jsme si e, sami stanovili, abychom usilovali o energeticky účinné technologie. ICT si zaslouží veškeré úsilí, abychom eh, uváděli do praxe energeticky účinné technologie. Proto také musíme podpořit eh, standardizaci měřících zařízení a je třeba předložit celý balíček iniciativ, který podpoří rozvoj služeb. Děkuji. Další zpráva je zpráva eh, pana Prodiho. Na seznamu mám tři řečníky. Paní Matera je jako první. Děkuji, pane předsedo. Eh, prohlašuji, že jsem hlasovala pro tuto zprávu a velice oceňuji práci kolega, kolegy Viktoria Prodyho eh, oceňuji i akci Evropské komise. Já přicházím z jihu Itálie, tedy na jihu Evropy, jsme v, v, vlastně ve Středomoří. E, naši lidé nám dali e, důvěru. E, jsou to lidé, kteří nechtí být nepřipraveni na klimatické změny. Na našem území, kde lidé žijí hlavně z turismu, ze zemědělství a z, z, z rybolovu, jsou lidé, kteří patří do slabších sociálních vrstev. Je tedy naprosto zásadní, aby mohli se opřít o solidaritu mezi jednotlivými sociálními vrstvami i zeměmi. Samozřejmě, že je velice těžké mluvit v takto zmateném prostoru, nicméně uzavírám, že eh, podporujeme tuto zprávu, že podporujeme i Fond Solidarity. Já jsem zpravodaj pro PPM, e, pro EPP, pro tuto oblast. No, domnívám se, že to je dobrý nástroj, kterým se dá čelit klimatickým změnám. Je to teda opravdu nemožné mluvit o takových podmínek zde. Paní Andrikiene, děkuji pane předsedo. Podporila jsem eh, Bílou knihu komise a zprávu pana Prodyho. Myslím si, že Bílá kniha je zapotřebí především eh, po schůzce v Kodani. Výsledky, které jsme dosáhli v Kodani, jsou nedostačující. Nezávazný dokument, který byl odsouhlasen v Kodani, abychom bojovali proti klimatickému oteplování, proti zvýšení teploty o 2 stupně, je stále varujícím scénářem pro Evropu, která bude procházet velkými klimatickými změnami. Musíme, kolegové, věnovat pozornost eh, způsobu, jak produkujeme energii. Musíme vyvinout eh, větší snahy, abychom měli lepší energetickou politiku. A musíme podporovat eh, vědu a výzkum v oblasti ekologičtějších technologií, ale musíme také vytvořit správné rámce, jak využít obnovitelné uh, energie, jak je zapojit do hlavních zdrojů energetiky. Já si myslím, že tato zpráva je dobrým krokem kupředu a povede ke skutečně hmatatelným krocím v oblasti energetické politiky. Děkuji a nyní má slovo Frau Kadenbach, prosím. Podporuji návrh, který dnes předložil kolega Prody, ale co je pochybné, je eh, bohužel pozměňovací návrh, který byl na plenárním zasedání přijat EPP a kromě jiné také eh, poslanec Pracht předložil tento návrh. Tímto způsobem se snaží konzervativci zadními vrátky zase uvést eh, na pořad jednání jadernou energii. A Eh, atomová lobby, lobby eh, argumentuje nízkouhlíkatými eh, technologiemi. Chci upozornit na to, že zpráva pana Prodyho se ubírá jiným směrem. My a já jakožto rak Kušanka nechápu jadernou energii jako e, nízkouhlíkatou a proto jsem dnes nehlasovala pro. Děkuji. Milí kolegové, nyní tedy přerušíme vysvětlování hlasování.